Dámy a pánové, další zasedání bude pokračovat zítra v úterý 16. dubna 2013 od 9 do 14 a potom od 15 do 23 hodin.